Takže pokud souhlasíte, tak bychom mohli začít odpolední jednání. Sì, eh, allora takže kolegyně, kolegové, vítám vás po polední pauze. Začneme odpolední zasedání, dopoledne toho bylo hodně a celá řada kolegů asi nenašla odvahu, aby se vrátili zpátky do lavic. Nicméně někteří přišli, díky jim a my se teď budeme zabývat zprávami, které nám zbývají na pořadu jednání. Já budu mít eh, předsednictví v rukou hodinu a pak mě několik vystřídá. Máme tady před sebou několik bodů na pořadu jednání. Ta první půl hodina by se měla věnovat eh, hlavním směrům eh, v oblasti telekomunikačních sítí. Jedná se vlastně o dokument, kterým se ruší rozhodnutí 1336 97. Myslím, že můžeme hned vstoupit do tématu. Dám slovo eh, předkladateli stanoviska, který je přítomen, je to pan kolega Tošenovský a on nám představí toto téma svůj, eh, svůj návrh stanoviska a pak si vyslechneme eh, stínové E, předkladatelé a další kolegy. Takže pane Tošenovský, máte slovo. Kyně, e, jak jste zmínila, jsem zpravodajem návrhu o nařízení o hlavních směrech e, pro transevropské telekomunikační sítě, známé také jako i ten. Obecně tento návrh komise velmi vítám, protože se jedná o nástroj k propojení Evropy v oblasti Eh, infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu a digitálních služeb. Může být chápán jako jeden z možných doplňujících mechanismů vytvářející potřebné stimuly pro soukromé i veřejné investice eh, v těchto odvětvích, které by se pravděpodobně bez této podpory vůbec nerealizovaly nebo by docházelo k, eh, k jejich opožděné realizaci a tím samozřejmě i zhoršení konkurenceschopnosti v dané území. Nástroj by se měl primárně soustředit na ty oblasti infrastruktury, v níž existují nedostatky, které by mohly být odstraněny nebo zmírněny a které nemohou být řešeny v rámci jiného nástroje nebo e, čistě komerčními subjekty. Tady je potřeba zdůraznit, že vynaložené finanční prostředky z tohoto nástroje nesmí narušit hospodářskou soutěž. Eh, to znamená, že co se týče širokopásmové infrastruktury, finanční prostředky by měly být hlavně vynaloženy na řídce a středně osídlené oblasti, kde se soukromým subjektům vzhledem k nenávratnosti vynaložených finančních nákladů nevyplatí investovat. Návrh spolufinancování nástroje CEF do městských hustě obydlených částí se mně eh, určitě nejeví jako vhodný a tato oblast by měla být ponechána právě pro soukromé investory v rámci jejich soutěže. V neposlední řadě vynaložené finanční prostředky musí tedy být plně v souladu s pokyny Komise ke státní podpoře v této oblasti. Proto se domnívám, že toto nařízení společně s nařízením CEF by mělo hlavně vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj telekomunikační infrastruktury, infrastruktury a to především prostřednictvím finančních nástrojů, jako záruky za úvěry či nově projektované dluhopisy granty by měly být použity jen ve výjimečných případech a jako doprovodný finanční nástroj. je tedy nezbytné aby členské státy pokračovaly ve stimulaci rozvoje telekomunikačního trhu odstraňovaly překážky bránící rychlejšímu rozvoji a podporovaly konkurenci na tomto trhu. Centrálně řízené a dodávané konkrétní projekty dalšího rozvoje ICT odvětví nejsou vzhledem k úzké vazbě na trh a rychlým změnám orientace rozvoje, jako je například eh, cloud systém, určitě žádoucí. Sítě a služby elektronic, elektronických komunikací fungují eh, v plně v tržním prostředí. Toto nařízení nesmí do tohoto tržního prostředí vnášet netržní zásahy a vlivy, ale naopak zodpovědně předcházet deficitům eh, v této oblasti. Hlavní deficit je spojen právě s digitální propastí mezi občany měst a občany ve venkovských sídlech v důsledku chybějící možnosti se k rychlo, vysokorychlostnímu internetu připojit a nemožnosti využívat služby jeho prostřednictvím. Redukci této propasti považuji za základní cíl. Je to jedna z oblastí, kde veřejné peníze mohou efektivně podpořit rozvoj tohoto trhu této souvislosti nařízení mluví o méně rozvinutých regionech, kde by podpora pro zavádění širokopásmových sítí měla být poskytnuta především prostřednictvím nástrojů strukturálních fondů a fondu soudržnosti. Dle mého názoru by tato skutečnost neměla, neměla automaticky zabránit čerpání prostředků pro ty regiony na podobné účely i z nástrojů CEF protože návrh vychází z cílů digitální agendy, která míří na všechny občany Evropské unie. Je důležité zmínit, že projekty společného zájmu záměrně na dosažení cílů stanovených v eh, digitální agentě pro Evropu, to znamená zajištění přístupu všech domácností k vysokorychlostnímu internetu o rychlosti alespoň 30 MB za sekundu a nejméně poloviny domácností k vysokorychlostnímu Eh, internetu o rychlostech vyšších než 100 MB. By se měly opírat o reálný základ v přirozené poptávce po službách eh, využívající přístup k vysokorychlostnímu internetu. Další aspekt investic do širokopásmových sítí je koncept technologické neutrality, to znamená, že pokud různé technologie nabízí v podstatě stejné služby na obdobné úrovni, musí být eh, s těmito technologiemi nakládáno tak, aby jedna nebo druhá nebyla bez objektivních důvodů zvýhodňována. Z tohoto důvodu vítám, že Evropská komise nenavrhuje žádné konkrétní technologické správné řešení, čili neurčuje přesné, přesný typ. Mezi širokopásmovými sítěmi jsou zmíněny jak pevné, tak i bezdrátové přístupové sítě, včetně satelitů. Základním zdrojem přístupu internetu je přístup v pevné místě, ale se stále se zvyšující se mobilitou účastníků se také zvyšují požadavky i na mobilní přístup k vysokorychlostnímu internetu. Proto také projekty společného zájmu v rámci širokopásmových sítí musí tyto trendy zohlednit. Co se týče oblastí projektů společného zájmu v rámci infrastruktury digitálních služeb, tyto oblasti mohou být v obecné rovině akceptovatelné. Nicméně by mě zajímalo, na základě jakých kritérií tyto prioritní oblasti Evropská komise vybrala, bude to určitě Eh, zajímat i eh, kolegy. Z mého osobního a profesního eh, pohledu by mě zajímal názor mých kolegů a zástupců komise na přidání nebo připojení k již uvedeným oblastem další projekt v rámci krizového řízení, chcete-li civilní obrany či záchranných systémů. Jedná se skutečně o systémy typu ehm, z hasičských systémů, čili vyloženě veřejné, veřejné systémy. Tato oblast se mi jeví jako nezbytná součást veřejných přeshraničních digitálních služeb, kde je skutečná evropská přidaná hodnota. Vybrané projekty digitálních služeb jsou víceméně veřejné služby a proto se nedá předpokládat, že v počátečních fázích těchto služeb soukromý sektor bude nahrazovat veřejné investice. Proto využívání grantu se ví jako užitečný nebo účinný mechanismus k podpoře rozvoje těchto služeb. Na závěr této části o digitálních službách bych chtěl požádat Evropskou komisi o vysvětlení, eh, jak eh, vlastně vnímá vlastně se infrastrukturní digitální o jaké infrastrukturní digitální služby jde, eh, protože dvouúrovňové vysvětlení v nařízení není úplně příliš jasné a bylo by určitě dobré přesné vysvětlení. Poslední mé poznámky budou ohledně kompetencí Evropské komise v rámci tohoto nařízení dle mého názoru eh, není, není velký důvod eh, posilování kompetencí Evropské komise, a to i z toho důvodu, že to bude vytvářet pro ní samotnou eh, větší problém kontroly. Prvním problematickým bodem tohoto nařízení v tomto kontextu je přijímání aktů v přenesené pravomoci neboli delegovaných aktů, Eh, Evropská komise má podle navrženého nařízení velkou pravomoc, co se týče úpravy, odstranění či přidání nových projektů společného zájmu. Tato část nařízení je stěžení a proto bude nutné zajistit patřičný kontrolní mechanismus eh, v rámci počínání Evropské komise. ICT je dynamický a rychle se rozvíjející sektor a tudíž na jedné straně je nutné mít flexibilní nařízení, které bude hrát a brát v potaz vývojové změny, ale na druhé straně nesmí ohrožovat právně investiční jistotu na, na tomto trhu tím, že projekty budou upravovány či rušeny v krátkodobých horizontech. Podle mého názoru stejný problém je otázka střednědobého vyhodnocení či fungování expertní skupiny. Tyto navrhované procesy musí být eh, přesně popsány a vysvětleny a zpřesněny na závěr bych chtěl dodat, že doba pro vypracování naší zprávy je dostatečně dlouhá, proto bych chtěl navázat eh, velmi úzkou spolupráci samozřejmě se svými kolegy stínovými zpravodaji hned od počátku, abychom mohli zohlednit eh, všechny připomínky v tak eh, složité a citlivé oblasti. Chtěl bych zároveň znát názor svých kolegů, jestli by se přimlouvali za vypracování pracovního dokumentu či zorganizování slyšení na tuto problematiku z mého hlediska by mm, slyšení eh, se mně zdálo jako velmi užitečný postup. Další případná rozprava je plánovaná na 25. dubna a návrh eh, zprávy by měl být prezentován 20. června na výboru. Já se velmi těším na spolupráci se svými kolegy a hned v úvodu bych chtěl i poděkovat eh, pracovníkům komise za skutečně velmi vysokou pomoc a odborný přístup. Takže děkuji za pozornost a budu velmi rád eh, slyšet názory svých kolegů k dalšímu postupu. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie, grazie te per, grazie lei per... Děkuji vám eh, za tuto prezentaci. A nyní dáme slovo, eh, nebo později dáme slovo komisi protože tady zazněla na její adresu celá řada otázek a nejdříve dáme slovo eh, paní Trautmann. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. A eh, musím říct hned úvodem, že chci poděkovat panu Tošenovského za jeho kooperativní přístup. Musím říct, že on nás vlastně od samého počátku eh, přizval eh, ke spolupráci. Děkuji mu za jeho slova a eh, myslím si, že to bude dobré tímto způsobem postupovat. Socialisté a demokrati jsou pro evropský rozpočet, který by odpovídal našim ambicím. Digitální agenda je klíčovým projektem a je zcela zásadní, aby tady byla k dispozici dostatečná finanční kapacita kapacita na evropské úrovni aby byla co nejlépe kalibrována a aby také mohla obsahovat euroobligace. Dnes jde o první výměnu názorů. Já tedy nebudu hovořit příliš dopadrobna, nicméně hovoříme o výstavbě infrastruktury a zároveň nesmíme ztrácet ze zřetele hlavní cíl, což je právě zmírnění těch obrovských rozdílných situací v digitální, eh, v digitální krajině. Eh, chtěla bych také přispět k naší společné reflexi. Měli bychom zajistit za prvé, aby finanční prostředky eh, byly co nejlépe využity pro těch, eh, co se týče těch 9,2 miliard eur, bude muset eh, dojít k určité selekci. Infrastruktura a digitální služby, například elektronické zdravotnictví, a tak dále. Při přidělování těchto prostředků musíme samozřejmě Eh, zhodnotit podporu veřejných služeb v některých oblastech. To bude nezbytné, budeme muset poskytnout určité dotace, ale pak také využít pákového efektu v těch šedých eh, eh, zónách, kde bychom mohli zainteresovat soukromý sektor. Měli bychom také Eh, najít správnou rovnováhu mezi CEFem a eh, fondy soudržnosti, eh, které mají za cíl dost hlubokou reformu. A když slyším, co se říká, tak si uvědomují, že jsme poměrně rychle sečetli, co by mělo být financováno soudr- fondy soudržnosti, ale nevím, <laughs> jestli tyto požadavky odpovídají těm prostředkům, které v tomto fondu do budoucna budou. Takže je to citlivé téma, především pro ty regiony, strany, které chtějí dohnat spoždění a které si opravdu zaslouží mimořádnou podporu. Eh, doplňkový charakter s dalšími typy sítí. To je další věc, kterou bychom měli vzít v úvahu. Sítě dopravní, sítě energetické, Tady si myslím, že bychom to mohli probrat, dobrat se možná určitých synergií, které by mohly být realizovány na základě určitých eh, hospodárných přístupů, protože se možná dá realizovat některé projekty eh, paralelně či společně. A eh, všechny iniciativy se musí být navzájem v soudržnosti, musí se doplňovat a to E, samozřejmě i z hlediska regulace. Musíme e, také respektovat rámec sdělení o elektronice. Mám paní předsedkyně otázku e, směrem ke komisi a připojuji tento svůj dotaz k dotazům pana předkladatele. Hovoří se tedy o využívání vláken. Eh, regulátoři mají v tomto směru své vlastní vize jednotlivé a mě by zajímalo, jak tato iniciativa se k tomu, eh, při, jak eh, k tomu bude přistupovat a do jaké míry by mohla být předmětem koordinace. Za druhé jsou tady podnikatelské záměry operátorů. Říká se nám, že peníze budou přidělovány projekt od projektu a já bych chtěla vědět, zdali tento přístup nepovede k tomu, že v některých některých eh, oblastech dojde k zablokování konkurence. A v neposlední řadě je jasné, že peníze mobilizované tímto mechanismem nemá Eh, za cíl eh, se zabývat pouze průchodnými projekty s eh, soukromým sektorem. Nicméně v terénu je zřejmé, že investoři investují prozatím ne pouze do průchodných projektů, ale do superprůchodných projektů, protože se domnívají, že takzvané pouze eh, průchodné projekty by mohly, eh, vaš, eh, mohly tedy ohrozit dividendy čím dál tím chtivějších akcionářů. Takže je tady otázka tržního přístupu. Přístup k úvěrům, to bude zcela zásadní. Já si myslím, že tento mechanismus může mít skutečně zásadní roli, přispět k financování tak, aby bylo možno získat dále peníze i z jiných zdrojů ale měli bychom ještě podporovat to, co bych nazvala investiční strategií dlouhodobého charakteru. To bude zapotřebí, protože 9 miliard můžou eh, ještě eh, přijít, eh, přivést další peníze, ale ne vždy to bude dost prostředků. Takže jak to vidí komise ohledně výběru těch či o něch projektů, některé možná Ehm, některé možná nebudou zapotřebí, ehm, mít zapotřebí veřejných prostředků, ale ehm, na první pohled, ale v dlouhodobém horizontu ano. Dividendy u našeho nej, nejstaršího operátora jsou v tuto chvíli ohroženy za účelem investování do sítí. Je to samozřejmě velice dobré, že takto zavedený operátor jedná takto střízlivě, ale je otázka, otázkou, zda se to podaří eh, roztáhnout dále. Eh, parlament se vždy snažil o to prosazovat tyto věci důsledně, jde o kapacitu spektra a musím říct, že v RSPP, který byl nedávno přijat, eh, se hovoří i o tom, podobně jak to zmínil náš předkátel stanoviska, že je třeba posílit i elektronizaci některých veřejných, klíčových veřejných služeb a tím bych bych skončila a těším se na e, příspěvky. Děkuji e, panu předkladateli a předem již komisi za její odpovědi. Grazie la kolega Tratman. Děkuji kolegyně Tratman. A nyní, jak komise vidí, e, seznam otázek se prodlužuje a já to jenom poznamenávám, protože doufám ve velmi konkrétní odpovědi, ale teď paní Haben. Paní předsedkyně, děkuji a děkuji i zpravodaji panu Tošinovskému za velice dobrou prezentaci a za přípravu, která nám připravila velice dobré východisko pro další práci. Myslím, že je velice důležité se podívat na kontext, ve kterém se pohybujeme. Nedávno jsme přijali novou politiku pro širokopásmové spektrum Chceme být v čele, pokud jde o disponibilní spektrum pro mobilní datový provoz a také eh, stanovujeme eh, cíle tak, aby byly vyšší eh, než rychlostní cíle komise. Další věc, kterou je třeba poznamenat ke kontextu, je, že se jedná o oblast společnosti, která se nesmírně rychle pohybuje vpřed. Investice se eh, rychle realizují, ale ještě k tomu se technika vyvíjí velice rychle. Vycházím z toho předpokladu, že jenom přes mobilní datové toky eh, se nám podaří dosáhnout eh, nějaké ty rychlosti, pokud je o těch 30 nebo 100 megabitů, mnohem dříve než do roku 2020. A klíčové pro nás je, abychom byli si vědomi toho, že nesmíme stanovovat nějaké pevné cíle, které dlouhodobě budou vývoj omezovat. Hovoříme tady o, o roce 2020 a připadá nám to, že je to za chvíli, ale ono je to ještě za celých dlouhých 8 let. Pokud se podíváte o 8 let naspět do o, roku 2004, tak tehdy technika byla opravdu velmi jiná Neznali jsme věci, které dnes považujeme za samozřejmé v oblasti datových služeb, aplikace na mobilní zařízení nebo celou kapacitu na mobilní toky, které dnes považujeme za automatické, za samozřejmé. Já se tak trošku obávám, že když hovoříme o roce 2020, tak stanovíme nějaké cíle, které si myslíme, že budou tak jako dobré, pro příští rok, pro 2013. Ale eh, do té doby, do roku 2020, eh, dojde ještě ke spoustě dalších věcí a já jsem si docela jistý, že eh, cíle stanovené komisí úplně předběhne realita. Všichni máme zkušenosti, že realita se v téhle oblasti pohybuje mnohem rychleji než legislativa. A já bych rád požádal našeho pana zpravodaje, aby eh, se nad tímhle zamyslel a aby zajistil, aby ty cíle, které stanovíme a příslušné koncepce, které mají vést k jejich naplnění, nebyly příliš málo ambiciozní. Ono je, myslím, lepší mít co nejvyšší ambice. A chtěl bych, aby komise vysvětlila, kapacitní cíle pro rok 2020. Jak jste je stanovili, pokud si myslíte, že to budou v roce 2020 jako globálně eh, špičkové standardy? Říkám to, protože řada eh, konkurenčních ekonomik má teď průměr, dnes už průměr 100 megabitů. Takže musíme být samozřejmě odvážní, ale samozřejmě i ambiciozní, tak abychom měli být měli k čemu eh, směřovat. Jinak si naplánujeme, že budeme se tou čtyřkou nebo pětkou. A já si myslím, že je mnohem lepší eh, naplánovat si to tak, abychom, se, eh, abychom mohli stanout v čele. Dále. Myslím si, že je třeba zajistit příslušná kritéria, tak abychom mohli používat fond soudržnosti a další prostředky financování a investování správně. A vždycky musíme dodat k tomu, že jinak. Protože uh, musíme vždycky říct, že ty investice uh, budou uh, tady vynaložené, jinak se stane to a to. Komerční uh, investice jsou velice rychlé a probíhají víceméně po celé Evropě. Ale ne úplně všude, ne v každé oblasti. Musíme eh, říci, že budeme podporovat eh, rozvoj vyšší kapacity, protože jinak se stane něco jiného. Protože jinak eh, bude něco. Musíme říci, že můžeme usměrňovat komerční investice, ale jinak. A ty prostředky, které budeme takto vynakládat, půjdou tam, kam by jinak komerční prostředky nešly. A všichni víme, že ve velkých městech zavádění eh, vysokokapacitních sítí se dělá velice rychle. A eh, je zajímavé vědět, že když my o něčem takovém eh, tady hovoříme, tak ten vývoj ve městech už je opus dál zase. A proto tady vzniká ta digitální mezera ta digitální propast. Proto eh, je tady velký rozdíl mezi městy a venkovem. Řada eh, z našich venkovských oblastí nedotahuje města. A znovu bychom tady měli zmínit, že buď to podpoříme, nebo se stane něco jiného. A tím se dostávám ke třetí, eh, nebo k další závěrečné poznámce, A sice Nemyslím, že jinde než ve výjimečných případech, kdyby se jinak nic nestalo. bychom měli být více ambiciozní, než jsou naše města, hlavní města. Myslím si, že třeba na příprostředky tam eh, do oblastí, které zaostávají, které mají méně peněz, eh, které jsou chudší, které nejsou zahrnuté do nebo zapojené do hospodářského růstu, tak jak bychom chtěli. Řekl bych, že tohle by bylo to pravidlo se všemi možnými těmi výjimkami, která, které by se daly vysvětlit tím slovem jinak, jak jsem o tom hovořil. Tyhle peníze by se prostě neměli používat pro hustě eh, osídlené oblasti v Unii, kde eh, jinak dochází k běžným komerčním investicím. Rád bych také eh, v téhle věci se zeptal komise, jak tohle vyjasnit v těch kritériích, o kterých se tady bavíme. Je důležité, abychom tyto priority si stanovili, protože pokud budeme používat ty rozpočtové prostředky a investiční nástroje na všechno, tak se nám nepodaří eh, naplnit své ambice, tak jako kdybychom je napřeli ty prostředky do jednotlivých oblastí. Eh, paní předsedkyně se omlouvá, hm. bohužel eh, čas letí velice rychle. Další stínoví zpravodové nežádali o slovo, nevím, jestli chtějí požádat o slovo. Pan Kreuzmann, paní Anisdotr, chce si vzít slovo? Ano, prosím. Ale prosím, velice, velice stručně, protože eh, předřečníci hovořili opravdu velmi dlouho. Paní předsedkyně, včera Německý eh, deník Handelsblatt eh, ve zprávě své poukázal, nebo nadepsal svoji zprávu rychle sítě Nové naděje. A hovoří se o velkých investicích tedy eh, a tom, jak firmy můžou získávat eh, eh, nové zákazníky. Mě to opravdu mluví ze srdce. Tam, kde je vidět šance, tak tam se hromadně investuje a my k tomu nemusíme nic stanovovat. Soukromí investoři zaplní tyto mezery problémy eh, nastávají v oblastech, které nejsou pro telekomunikační trh příliš eh, přitažlivé, jako je venkovský prostor. A proto mm, se na to musíme zaměřit. Různé studie ukazují eh, na tedy zajišťování moderní technologií a na to tady máme nástroj Connecting Europe a je dobré, že toto chce podpořit. V této zprávě se přímo nezabýváme eh, přímo tím nástrojem Connecting Europe, ale jenom obecnými zásadami pro transevro, transevropské komunikační síle, telekomunikační sítě. Stanovujeme si ovšem eh, cíle a priority v oblasti, která by sotva mohla být důležité, důležitější pro hospodářský rozvoj. Eh, digitální vnitřní trh je eh, často opomínaný. Jinde ve světě už jsou mnohem dále, pokud jde o elektronický obchod a, a mm, přeshraniční obchod v Evropě stále vázne. Máme tady samozřejmě jazykové bariéry pro uživatele, tady komise předpokládá s opatření eh, pro jazykové usnadnění přístupu eh, ke službám, což by malým a středním podnikům mělo prospět, protože tyto bariéry jsou často velkým problémem pro eh, expanzi na, do jiného členského státu. Potom musíme podpořit eh, důvěru eh, uživatelů v bezpečný internet aby tam neviděl prostor pro nelegální aktivity někoho jiného. Priority a cíle zaměřující se na inteligentní sítě a bezpečnost infrastruktury jsou důležité. Řada uživatelů může mít prospěch právě z těch přeshraničních opatření. A úplně to docela se to přispěje k eh, zakončení nebo dokončení vnitřního trhu. A ještě chci říct něco k rychl, vysokorychlostním sídím. Ty musí mít eh, prioritu, protože eh, žádný přístup ke službám nebude ničím jiným než těmito sítěmi. A zejména v na venkově často se už nic nebuduje a informační struktura není k dispozici. Já to znám velice dobře ze eh, své oblasti z Porní Falci. Eh, tam je kolikrát eh, jsou oblasti, kde vůbec není žádný širokopásmový přístup k dispozici. A to je k vzteku tady ten nástroj může uzavřít určitou mezeru například. Ovšem eh, při všech dobrých úmyslech se musíme eh, zaměřovat i na to, jestli ty investice dávají smysl, jestli eh, je, jestli budou do budoucnosti určité potřeby. A musíme si vždycky klást také v otázku alternativních technologií. Nemusí to být vždycky přes pevnou síť, protože mobilní kapacita roste a do budoucnosti by mohla být eh, atraktivním řešením pro řadu oblastí. Tady ten návrh eh, hovoří eh, pouze o nějakých 30 megabitech a 100 megabitech a mm, principiálně jinak neutrální technologicky. A mělo by ty, měly by ty cíle být dosažitelné, ale do budoucna se to může změnit a já si myslím, že by bylo chybné se zaměřovat jenom na optická vlákna ty eh, cíle, eh, které jsme stavili v digitální agentě, eh, už teď nikoho nezajímají. Hlavně jde o to, jestli na venkově bude mít někdo 20 megabitovou mobilní síť nebo 30 megabitovou pevnou síť. Tam jde o to, aby tam vůbec někdo něco měl. Já se těším na debatu a na spolupráci s panem zpravodajem a s dalšími stínovými zpravodaji. Mnohokrát děkuji.

Zajímalo by mě, jestli se komise zamýšlí nad tím, jak lépe podporovat malé a střední podniky v rámci těchto no, infrastrukturních projektů právě ve venkovské oblasti. Nejsem zcela přesvědčena o tom, že velké investice do mobilních sítí eh, pomohou Zkušenosti, které jsme s mobilními sítěmi udělali ve venkovské oblasti, v některých částech Evropské unie nebyly pouze pozitivní. Je důležité, abychom rozvíjeli i jiné možnosti ve venkovských oblastech a méně osídlených oblastech. Děkuji, slovo má pan Balčitis a potom dostane slovo komise. Děkuji, paní, před, paní předsedkyně. Tento dokument je velice zajímavý a důležitý, bude rozhodující pro konkurenceschopnost našich regionů a celé Evropské unie. Z toho, co tady říkali kolegové, paní Tereza Madorel například, vyvstávají velmi zajímavé otázky vidíme, že zde panují obavy. To bylo patrné i u ostatních kolegů a do budoucnosti bychom si měli udělat jasnou představu o technologiích, které nám umožní splnit naše cíle. Když jsme vstoupili do Evropské unie v roce 2004, byly země povzbuzovány k tomu, aby eh, budovali širokopásmové sítě a my jsme uzavřeli smlouvy na 4 až 7 let, tedy další dobu. A musím říci, že to není s ohledem na realitu vždy vhodné. A proto bych si přál, aby komise hrála důležitější roli při stanovování zásad v této oblasti Přáli bychom si také možnost ovlivňovat diskuze o nových technologiích, které by mohly být využity pro přenos dat. Proto, aby přenos dat probíhal lépe ve všech regionech a aby byla lepší, lepší přístupnost eh, k informacím. Děkuji, paní Pezanovská. Můžete na to reagovat a já doufám, že budete velmi stručná a, ví, a nebudete hovořit déle než tři minuty. Uh, thank you very much. Um... Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat za milá slova na, k, této, k tomuto návrhu. Velmi mě to potěšilo a také souhlasím nebo věřím v ambice v rámci strategie eh, Evropa 2020 pana Barosy. Samozřejmě eh, jsme velmi rádi, že zpravodaj, stínový zpravodajové a ostatní členové Evropského parlamentu eh, tady do toho vkládají úsilí a já bych chtěla odpovědět na ty věci, které tady zazněly. Nejprve bych řekla, že plně souhlasíme s tím, že návrh v této podobě eh, sdílí potřebu snížit náklady, digitální náklady a na eh, digitální dividendu. To je také předmětem eh, digitální agendy jako takové, o to usiluje a nechceme toho dosáhnout pouze prostřednictvím uh, Connecting Europe Facility, ale celou řadou opatření, politických a rozpočtových opatření, která se provádí v současnosti a budou se provádět i v budoucnosti. Myslíme si, že je možné eh, dosáhnout doplňkovosti se strukturálními fondy, pokud pravidla a nařízení rady a parlam, přijímaná radou a parlamentem eh, tomu nebudou bránit. Víme, že je to do velké míry spojeno nebo že to závisí na tom, aby eh, si to přáli vše zrealizovat členské státy i eh, parlamenty. A přesná formulace investic do širokopásmových sítí v rámci strukturálních fondů podle tohoto návrhu v této podobě eh, umožňuje určité synergie a některé věci tam naopak možné nejsou, ale my jsme to takto nastavili, protože jsme si mysleli, že to bude optimalizovat situaci s ohledem na to, že finanční prostředky veřejného sektoru pro tyto investice jsou omezené v rámci této fáze. Jasně si uvědomujeme, že není snadné odhadnout chování soukromých investorů, telekomunikačních společností a jejich rozhodnutí, eh, jak investovat. Především v oblasti širokopásmové sítě se naše intervence zaměřuje na podporu iniciativ, tak jak postupně eh, jsou vytvářeny a tento návrh vytváří prostor pro eh, leadership jednotlivých členských států. V, tuto, v, tom, v tuto chvíli je to například Francie. A je tady prostor pro individuální iniciativy na regionální, eh, lokální úrovni, jako se to děje v mnoha členských státech. Vždy, eh, kdy je možné, aby se soukromý sektor zapojil, snažíme se toto zapojení podpořit Um, Connecting Europe Facility, um, tam ty věci budou také upraveny a to, že bychom, chtěli bychom se zaměřit především na finanční nástroje a to ovlivní i volbu projektů, protože je budeme vybírat podle toho, jak eh, se k tomu budou stavit soukromí investoři a jak bude eh, vypadat eh, partnerství soukromého veřejného sektoru. Co z jejich strany přijde za návrhy? Eh, chtěli bychom tady mít určitou pružnost, pokud jde o pomoc pro veřejné orgány při vytváření širokopásmových sítí nebo sítí ve venkovských oblastech. Chtěli bychom vycházet z dobré praxe Chtěli bychom eh, tyto případy přenášet i na jiné části Evropské unie. Uvědomujeme si, že tato oblast se velmi rychle rozvíjí a eh, proto tady v těch pokynech usilujeme o určitou míru pružnosti. Víme, že je potřeba tyto věci kontrolovat, že je třeba, aby eh, součástí toho procesu bylo i politické rozhodování, ale uvědomujeme si, že kdybychom měli velmi eh, podrobné nařízení, tak by celá ta naše aktivita byla neefektivní. Naše ambice by samozřejmě měly být velké, ale eh, musíme tedy vyrovnávat úroveň eh, ambicí a zároveň důvěryhodnosti. Musíme reagovat na eh, feedback trhu. Návrhy paní komisařky Cruz už tady právě narazily na trh a na to, co je ochoten věřit. Samozřejmě bychom nechtěli přicházet o veřejné investice, podmíněnost pro finanční nástroje, tak jak je to navrženo ve finančním nařízení, je taková, že aby veřejné fondy mohly být využívány ehm, v rámci finančních trhů, je třeba, aby se zjistilo, že trh jako takový ehm, nějakým způsobem nefunguje a ehm, samozřejmě Eh, to nemůže nahradit veřejné investice. Já bych ráda předala mikrofon kolegyni nebo kolegovi, který tady eh, bude eh, odpovídat na další část otázek. Pouze jednu minutu, chvilinku, protože času už opravdu nemáme dostatek. Musíme se držet stručnosti. Děkuji. Dobře, já budu odpovídat na konkrétní otázku pana Tošenovského k tomu, jak jsou oblasti vybírány. To se týká služeb, protože máme tři různá kritéria. Eh, měl by tady být nějaký digitální nedostatek, kde je prostor pro um, efektivní zásah Evropy. Musí tady být také dostatečný stupeň zralosti v té dané oblasti a um, Velmi často jsou to pilotní projekty a je potřeba, aby tady byla určitá míra zralosti, aby mohly, zralosti, aby mohly být vybrány. A to jsou vlastně ty nejdůležitější důvody, proč vybíráme různé projekty, které vidíte v příloze našeho návrhu. A ten seznam eh, je otevřený. Navrhujeme, aby byl otevřený. To znamená, že společně se eh, s vámi, zákonodárci, eh, chceme z toho vybrat některé projekty a eh, závěrem bych řekl v mé mateřštině, že pokud je o malé a střední podniky na, ve venkovské oblasti, tak jim tento návrh velmi pomůže. Děkuji. Bylo by dobré, kdyby zástupci komise předložili také písemné reakce specificky k těmto otázkám. A to, co nebylo možné vysvětlit ústně, by bylo dobré dodat písemně. Chtěl bych se zeptat eh, pana kolegy, eh, jestli se chce vyjádřit. Eh, možná by bylo dobré, kdyby už se někdo další nevyjadřoval a slovo by dostal pan Tošenovský. Souhlasíte s tím, abych Eh, čas, jenom velmi stručně eh, dvě reakce. Souhlasím s paní Trautmann, eh, že je důležité jak zvážit finanční rozsah, tak abychom se do, dotkli všeho, co je potřeba. A s panem Hekmarkem velmi souhlasím to, co říkal. Já jsem vzděláním matematik, analytika, informatik a to, co jsem se učil na škole, v té době vypadalo jako Eh, jako velká fantazie a současnost už tu fantazii absolutně překročila, takže myslím, že musíme mít eh, na mysli, že skutečně za pět let budeme úplně někde jinde. Děkuji a těším se na spolupráci eh, s kolegy stínovými reportéry. Děkuji. Grazie a voi, conoscete già Dobře, děkuji. Harmonogram pro a další schůze a další fáze už znáte a teď musíme pokračovat s dalším bodem na pořadu jednání. A to je program v oblasti zdraví. A já požádám paní zpravodajku, aby byla velmi stručná, abychom e, to všechno stihli, protože máme velké spoždění. Děkuji, paní předsedkyně, já budu velice stručná. Na pořadu jednání jsem naplánoval, tam, tam bylo naplánováno online, uh, online distribuce některých dokumentů a teď budeme řečit něco jiného. Předtím to byly online audiovizuální díla a jak to vypadá teď? Se to změnilo? Já mám totiž dvě zprávy. Takže uh, ta oblast audiovizuální anebo zdravo, zdravotnictví Víte, že toto stanovisko ITRE k distribuci online audiovizuálních děl pan, řeší pan Encio. Pan Encio opustil ovšem náš výbor a toto stanovisko jsem převzala já. A chtěla bych říci, že pouze pracuji a dále rozvíjím to, co už vypracoval pan Encio. Hlavní myšlenky této zprávy se týkají především roztříštěnosti eh, internetového trhu kvůli technologickým postupům, postupům udělování licencí. Je potřeba, aby to vše bylo na evropské úrovni koordinováno, abychom vytvořili eh, digitální vnitřní trh. Musíme se také snažit aby obchodní online platformy byly lépe zajištěny. Dále musíme také zajistit, aby autorská práva nebyla příliš eh, porušována. Prodejní platformy a mm, služby by byly tedy poskytovány přes internet a organizace eh, civilní eh, společnosti to vše je potřeba zohlednit. Potřebujeme, aby ti, kterým patří autorská práva, byli dostatečně odměňováni a zároveň samozřejmě chceme, aby i občané mohli mít z těchto děl prospěch, aby se jimi mohli těšit. Potřebujeme studie, které budou problémy pečlivě studovat, analyzovat a budou navrhovat řešení. Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu nedávno převzal eh, také ochranu autorských práv a možná, že tady by bylo to nejlepší místo pro zadávání a provádění takových studií. Eh, tím bychom eh, také zabránili duplicitě a existující nebo vynakládané prostředky bychom lépe vynakláda, využili. Dále bych chtěla zdůraznit, že tento program pro kreativní Evropu usiluje také o účinný odbyt těchto děl. Veřejnost v Evropě a ve třetím světě má mít eh, větší přístup k těmto eh, uměleckým dílům. To jsou hlavní principy tohoto stanoviska a samozřejmě budu potěšeně naslouchat všem vašim připomínkám. Grazie. Maria Děkuji Marie Badí i Kučet. Eh, řekla jste opravdu hodně, hodně závažného v několika málo minutách. Kdo požádal o slovo? Děkuji. Já chci jenom velice stručně poděkovat eh, vám, paní kolegyně Marie Badio i Kučet, za eh, vaše expoze k této zprávě. Je přirozeně důležité zajistit, abychom eh, na internetu nalezli maximum možných informací a aby tyto si nalezly svou cestu k uživatelům internetu. Co mě trochu dělá starosti, je skutečnost, že zpráva, tak jak je koncipována v tuto chvíli, eh, prosazuje eh, spolupráci mezi soukromým a mezi soukromými subjekty aby tyto e, subjekty e, e, řešili otázku případného napadení duševního vlastnictví. Tady už vlastně neexistuje tím pádem princip neutrality a může to mít skutečně velmi záporný účinek pro podnikatelský Eh, pro podnikatelského ducha a eh, musím se zeptat, co tedy měla eh, autorka tohoto návrhu na mysli touto předlohou. Ptám se, zdali ještě je tady někdo další, kdo žádá o slovo. Předsedkyně, zdá se, že tomu tak není, takže prosím zástupce komise, aby si vzal slovo. Euh, merci, madame la Děkuji vám, paní předsedkyně v zelené knize, která reaguje na strategii v oblasti duševního vlastnictví z července 2011 se o těchto záležitostech hovoří. My jsme v minulém měsíci uvedli na internetu všechny příspěvky, kterých se nám dostalo. Dostali jsme zhruba 220 odpovědí a musím říct, že je tam eh, řada držitelů práv mezi těmi, kteří odpověděli. Eh, připravujeme zprávu, která by měla spatřit světlo světa někdy v květnu letošního roku a na konci léta bychom chtěli uspořádat eh, veřejné slyšení patrně někdy v říjnu. A vzhledem k té otázce, eh, zazněla tady otázka předchozího řečníka, to je otázka, která se týká stanoviska Eh, zpravodaje a nebo něčeho, co se vztahuje k zelené knize. Já jsem to ne až tak úplně pochopil. Takže eh, já jsem se ptala zpravodajky na její eh, návrh, co jí motivovalo k tomu konkrétnímu návrhu, který jsem formulovala. A vy jste skončil, děkuji, dobře, říká předsedkyně, takže prosím paní Maria Badia Ikučet má ještě chviličku na to, aby mohla reagovat. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za všechny připomínky. E, co se týče otázky, která byla položena, e, která se týkala tedy komise, i já bych ráda reagovala. Myslím, že bylo prokázáno víc než e, zásadně, že je třeba reagovat na potřebu rovnováhy. Jak zajistit rovnováhu mezi autorským právem tvůrce a právem e, přístupu k kultuře, informacím, internetu. To je složitá záležitost, zabýváme se jí i my zde řadu let musíme mít na paměti samozřejmě všechny ty eh, věci, které zazněly. A to, co teď zaznělo ze strany komise, to mi připadá velmi zajímavé. Myšlenka toho slyšení, které by mělo být v říjnu zorganizováno, mi připadá dobrá. Měli bychom sloučit všechny zájmové eh, strany. Eh, tvůrce, producenty, uživatele a tak dále. Myslím, že Eh, jsme všichni motivováni tím, že chceme eh, dospět k vyvážené reakci, k vyvážené odpovědi, eh, aby byla zajištěna práva tvůrců i práva uživatelů na přístup. Je to velká výzva a my se s ní chceme vypořádat. Předsedkyně, děkuji. Myslím, že tedy můžeme vnímat tuto rozpravu jako ukončenou 7. března. Eh, pozměňovací návrhy a 22. dubna se bude hlasovat v ITRE. A teď nám paní kolegyně Maria Badia i Kučet ještě eh, předloží otázku zdravotnictví, zprávu k této věci. Máte asi pět minut, paní kolegyně. Omlouvám se, že jsem na vás tak tlačila ohledně času předtím. Já si myslím, že ani z pět minut potřebovat nebudu, budu velice stručná. Tento program který se nazývá Zdraví eh, pro růst, třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014 až 2020, eh, je eh, samozřejmě také velmi významný. V rámci strategie 2020 komise zahájila teda tento projekt proto, aby bylo možno dospět k určitým inovačním krokům a k dlouhodobě udržitelnému zdraví občanů a také zohlednit přes hraniční charakter. Návrh komise tady přináší celou řadu možností, jak se věnovat určitým prioritám a také oblastem, které jsou se zdravím nějakým způsobem spojené. E, některé ty návrhy mohou mít průřezový charakter, například Eh, výzkum v oblasti zdravotnictví a co by se tedy dalo dělat eh, v evropském kontextu. Měli bychom zajistit růst a udržitelnost. V tomto programu se také tr- zdůrazňuje, že je třeba e, určité rozdíly e, mezi některými kategoriemi obyvatelstva či některými regiony zmírnit či úplně zrušit. E, pak jsou tady také určité nemoci v některých rozvojových zemích, které pronikají na území Unie. V tomto směru Eh, musíme zohlednit potřeby nejenom Unie, ale snažit se také zlepšit kvalitu života eh, v zemích mimo Evropskou unii. Eh, kromě toho by bylo také dobré zohlednit nutnost nových kvalifikací pro nové pracovní příležitosti. A e, pak jsou tady takzvané, e, takzvaná bílá pracovní e, místa, takzvané white jobs. Je třeba zajistit dostatečné množství zdrojů, aby bylo vyškoleno dostatečné množství pracovníků v oblasti zdravotnictví, to je zhruba 20 milionů lidí a tady je třeba si uvědomit, že tito lidé také stárnou, podobně jako celá populace, a že bude potřeba myslet na jejich náhradu. Pak jsou tady ještě další místa, eh, další prázdná místa. Je třeba zohlednit také eh, možnosti nových technologií, zvýšit efektivnost a účelnost, eh, využít možnosti, které nabízejí nové technologie. A v tomto ohledu je třeba vyzdvihnout zejména pokroky v technologiích založených na radiofrekvenční identifikaci RFID jde, jako je internet věcí. To vlastně eh, měla již v popisu práce eh, dřív eh, jedna kolegyně z našeho výboru. Předsedkyně, děkuji. A teď Komana Jordan, první, stínový, první stínová zpravodajka. Děkuji. A uh, úvodné besede, tu rozprávu. Děkuji za úvodní slovo je pravda, že tento dokument je opravdu nutný vzhledem ke krizi a vzhledem ke stárnutí populace, ale ještě bych dodala, že máme také problém s klimatickými změnami a měli bychom tady jasně vymezovat, jaké kroky by měly směřovat na zmírňování klimatických změn. Je velice dobré, že je zde tato tematika nastíňována nejenom pokud jde o e, blahobyt lidstva, ale e, jako ekonomická příležitost pro udržitelný rozvoj. Samozřejmě e, nejdůležitější jsou výzvy, které se týkají lidských strojů do roku 2020. Vychází se z toho, že je asi o milion eh, méně na osobní rozvoj a potom jsou tady různé výzvy související se stárnutím obyvatelstva, s novými chorobami a velmi důležitá je oblast prevence, nejenom eh, kurativní přístup, ale jak eh, se zaměřit na prevenci, jak sami zabránit onemocnění. Zvláštní téma je také otázka um, plateb za zdravotnictví. Pokud se nám podaří tady vytvořit trh v této oblasti, tak eh, vytvoříme přidanou evropskou hodnotu. Musíme myslet také na synergie a program pro zdraví a růst by měl být spojován s dalšími akcemi v rámci strukturálních fondů nebo Horizont 2020. Pozměňovací návrhy ano, s těmi mohu souhlasit. Zdůrazňovalo se tady další vzdělávání, školení pro ty, kteří jsou z nejzranitelnějších vrstev společnosti a také synergie mezi zdravotnickými odvětvími členských států. Já bych k tomu sama ráda některé věci dodala. Musíme vyváženě podporovat všechny čtyři cíle, které jsou zde stanoveny, jsou to priority a pokud e, jsou to skutečné priority, tak je potřeba, aby byly vyvážené. Paní zpravodajka to popsala velmi dobře. Hovořila o tom, že to není pouze program pro vědu a výzkum. E, věda a vývoj jsou důležitým tématem a jedním ze čtyř cílů. Druhá věc, možnost přímého financování některých e, akcí, některých aktivit, které jsou naplánovány podle dokumentu je možné, že komise některé akce bude přímo financovat, aniž by vypisovala výběrová řízení, pakliže to tak je stanoveno v ročních pracovních programech. Jde ovšem o velké finanční částky a proto si myslím, že bychom to měli zvážit, tedy to, jestli máme vůbec povolit, aby prostředky bez výběrových řízení byly projektům poskytovány. A pokud s tím budeme souhlasit, tak bude potřeba, abychom definovali kritéria. Ta kritéria zatím definována nebyla. A potom tam mám ještě technické připomínky. Myslím si, že dokument musí být eh, zcela jasně zaměřen také na dosavadní stanoviska Evropského parlamentu, musí tady být zohledněna, to tady zatím ještě zmíněno není a je potřeba také blíže definovat nezávislost nevládních organizací. Je tedy nutné, aby byly politicky nezávislé. Sì, se non ci sono altri interventi, la parola rappresentante della Commissione, monsieur. Nejsou-li další řečníci, tak dám slovo eh, zástupce komise, pana, panu Žihotovi. Uh, hello, uh, my name is Robert. Já se jmenuji Robert Solotek a budu hovořit jménem komise. Děkuji vám za příležitost, eh, kdy eh, si můžeme popovídat s výborem ITRE eh, k tomuto návrhu. My jsme byli v kontaktu s, s problémem už delší dobu, takže doufáme, že budeme schopni si vypořádat ještě některé otázky. Ten navrhovaný názor pokud je o ten navrhovaný program, tak my si myslíme, že tento program je třeba vnímat v eh, perspektivě celkové strategie Komise Evropa 2020. A ten eh, název to vystihuje velice dobře. To, jak eh, může přispět tedy k růstu. A také, že zdraví populace je předpokladem pro eh, růst. Pokud je o otázku eh, nemocí souvisejících s chudobou a zanedbávaných nemocí, tak eh, to je věc, která jde za zeměpisní rámec, který může program ovlivnit, protože většina z těch nemocí se nenachází nebo nevyskytuje v Evropské unii. Jsme každopádně velice rádi a za ten pozměňovací návrhy, které souvisejí s tzv. bílými výjimečky, eh, protože, no, bílými pracovními místy, protože to přesně souvisí s tím, eh, co eh, my tady, na co my cílíme v tom programu. Takže to bereme za námět. Pokud je o ten program zdraví a výzkumný program a Horizont 2020, tak eh, musíme jasně eh, rozlišovat, protože my jsme menší program než výzkumný program a naše ambice není mm, dělat výzkum samotný, ale spíše eh, podpořit uplatnění výzkumu ve členských státech prostřednictvím stávajících finanční akcí, jako jsou například kroky s jednotlivými členskými státy. Ohledně toho, co říkala paní Jordan Cizel, tak tam bych rád ujistil, že nejsou žádné akce, které bychom dělali mimo nějaká výběrová řízení bez výzev. Máme e, jasné mm, Eh, jasná pravidla a je zaručeno, aby eh, prostředky evropských daňových proplatníků se vynakládaly moudře. A všechno rozhoduje programový vlak, eh, pardon, výbor. Takže i návrhy ze členských států se takto probírají. Tolik tedy jenom na vysvětlenou na okraj. Myslím, že si to můžeme jinak vysvětlit bilaterálně. Děkuji vám. Děkuji vám. Chtěla by paní zpravodajka se ještě závěrem vzít slovo. Děkuji. Chtěla jsem poděkovat Evropské komisi za pomoc, paní Jordan za připomínky. i nadále budeme na tomto pracovat, tak aby eh, ta zpráva opravdu mohla pomoci zlepšit ten program Zdravý pro Děkuji. Lhůta pro, pro předložení pozměňovacích návrhů je 7. března 2012 v poledne. Pan Kelly si ještě chtěl říct slovo. Já se omlouvám. Už jsem se chtěl eh, vyslovit dříve k tomu, eh, k té online distribuci audiovizuálních práv, ne eh, za sebe, ale za stínového zpravodaje Ivo Beleta, který který eh, je na cestách s azijskou delegací. A mám, můžu to za něj přečíst teď tady nějakou stránku, protože teď to tady bylo celé takové zmatené, co se projednávalo. Okay. Yo, evidentemente, no tengo ningún inconveniente. Samozřejmě není vůbec, vůbec nevadí, pokud by to pan eh, Kelly přečetl, ten, ty připomínky pana Beleta, ale já bych eh, spíš navrhla, abychom se sešli a probrali si to. A tím to tady můžeme urychlit. Prostě už jsme to tady probírali a teď už eh, jednáme o jiném tématu, závisí na vás. Prostě jenom tak bych nabídla. Eh, jestli, jak už jsme tu rozpravu k tomu uzavřeli a všichni hovořili, tak pokud vám to nevadilo, tak bychom eh, zapsali příspěvek pana Beleta a vy si to potom můžete propledně tak by to asi bylo snažší, vzhledem tomu, že bychom roz, ukončili rozpravu. Pokud to máte písemně, tak nám to můžete rovnou dát sekretariátu, jako kdyby tady pan Bled hovořil. A potom to dáme eh, zpravodajce, navrhovatelce tady, a potom si to můžete eh, probrat. Můžeme to tak udělat? Jo? Dobrá. A teď eh, další bod. A sice 18. Obchodní dohoda proti podělatelství mezi EU a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Korejskou republikou, Spojenými státy, Japonskem, Marokem, Mexikem, Novým Zélandem, Singapurem a Švýcarskem. Ráda bych dala slovo paní Amelie Andersdotter. Děkuji, eh, paní předsedající. Já bych ráda poděkovala a kolegům stínovým zpravodajům, kteří nám zatím pomáhají. Tato obchodní dohoda má za cíl zastavit porušování práv duševního vlastnictví. Komise v letech 2007 a 2010 vyjednávala za členské státy a naše instituce už dříve řekla, že ten vyjednávací proces mimo jiné a nedostatečná transparentnost tohoto procesu eh, je problémem. My jsme požádali o zvýšenou transparentnost v přístupu dokumentů. Poslední dva měsíce ukázali, situaci, kdy většině členských států se vede živá debata k tomuto. Viděli jsme dokonce protesty proti této dohodě, které vyvolaly eh, debatu uvnitř naší instituce dokonce. A myslím si, že je řada lidí, kteří dostali e-maily, dopisy a, eh, a telefonáty od eh, občanů, kterým to leží na srdci, ohledně toho, jak se jich tato dohoda dotkne. jako instituce a konkrétně jako náš výbor bychom eh, měli projevit eh, zájem o to, jak eh, tato dohoda dopadne na příslušné odvětví. Minulý týden se komise rozhodla vydat tiskové komuniké o tom, že vlastně zohledňuje ohledy občanů Ono, eh, to lze samozřejmě přivítat. Řada těch eh, problémů, které, eh, na které poukazuje průmysl nebo průmyslové odvětví, ovšem nemůže být vyřešena tím, že se požádá o, předběžnou, o předběžné rozhodnutí. Telekomunikační operátoři při několika příležitostech vyjádřili obavy, že tato dohoda zavazuje ke spolupráci mezi soukromými aktéry a to může eh, vést k eh, zásadně poškodit eh, síťovou neutralitu. Internet by měl být neutrální platformou pro podnikatele a tvůrčí síly. Malé a střední podniky také si uvědomují, že toto bude mít negativní dopad na jejich život tak do budoucna. Řada termínů používaných v této smlouvě no, opravdu nezapadá do tradice eh, legislativy Evropské unie. A i když nesouvisí s naším stávajícím AKY, a zatím to není do něj zapojené, tak jsou skutečně tady otazníky o tom, jak eh, tato dohoda může ovlivnit výklad stávající legislativy Evropské unii a jak to nadále, nebo dále může ovlivnit eh, celé odvětví. Panují obavy ohledně toho, jestli ta dohoda by nemohla být uplatňována ve třetích zemích tak, že by to vlastně vytvořilo uh, bariéru pro obchod mezi EU a třemi, třetími zeměmi. Pokud by tamní úřady zaváděly filtry nebo jiné kontrolní mechanismy, které by potenciálně vytvořily bariéru pro poskytovatele z Evropské unie, kteří by se snažili dostat se na trh v těch třetích zemích. Tyhle věci zatím nikdo neprojednával, nic se nešetřilo a neřeší se, do jaké míry by tako, tato dohoda mohla zachránit telekomunikační průmysl nebo ovlivnit úroveň inovací v malých podnicích. Je tady konkrétní situace. Komise se rozhodla to poslat k soudnímu dvoru a to znamená, že naše práce v naší instituci je do určité míry odstavená na vedlejší koleje nebudeme schopni se k tomu vyjádřit jako instituce, dokud se nevyjádří soudní dvůr. A není vůbec jasné, jak to do budoucna do, dopadne. Hodně z toho a, závisí na tom, a, co se usnese zítra výbor pro mezinárodní obchod. A já si myslím, že je. E, Škoda nepokračovat takové debatě. No, hodně se o tom debatuje v Evropské unii a v každém členském státě a mm, řadu lidí to zajímá. Bude je to zajímat i do budoucna. Jedním možným řešením je, abychom mm, my zadali studii, která zatím nebyla zadána, studii, jak může tato dohoda ovlivnit síťovou neutralitu, nebo eh, rozvoj služeb, online služeb. A to bychom mohli pracovat do doby, eh, kdy soud dokončí eh, s rozhodování. Pro mě a další stínové zpravodé by bylo určitě také důležité sledovat práci na výboru pro zahraniční mezinárodní obchod do budoucna údajně Inta chce eh, vydat eh, nějakou předběžnou zprávu, tak aby ta debata se udržela při životě. A možná, že bychom k tomu mohli přispět. Tím, že dáme tedy k tomu názor našeho výboru a pohled průmyslu. Možná, že také výbor pro právní záležitosti bude chtít, aby Evropský parlament sledoval eh, jednání před soudem a to možná, a potom možná bude důležité, abychom tady sledovali průběžně, co se děje. Ono se samozřejmě to hodně odkládá do budoucna. Není úplně jasné, jak co dopadne. My vám samozřejmě všem budeme říkat, jak se situace vyvíjí. Těším se na to, až mi eh, řeknete, co eh, si myslíte k této důležité otázce. Je to důležitá věc, podstatná věc, která eh, nám tady do budoucna dlouho zůstane. Děkuji za tato slova a teď dávám slovo stínové zpravodajce. De Angelis. Ne, pan De Angelis, pardon. Děkuji, paní předsedkyně. Velice si vážím práce paní zpravodajky. Odvedla opravdu vynikající práci. A je to úžasný základ naší diskuze. Tato otázka je pro veřejnost skutečně mimořádně důležitá. A my si uvědomujeme, jaký rozsah tato otázka má, jaký dosah má a víme, o jaké zájmy tady jde. V tuto chvíli se nejvíce diskuz, diskutuje o Evropě jako znalostní a e, společnosti, společnosti založené na inovacemi a diskutuje se o využívání internetových obsahů, digitálních obsahů. Vědění znamená informace, informace, které se šíří i po internetu. Proti dohodě akta proběhly demonstrace v mnoha členských státech a hovoří se o tom, že Nyní se nově stanovují pravidla pro internet a hranice digitálního prostoru jsou nově, digi, eh, nově nastavovány právě dohodou akta. Ale akta není pouze dohodou proti piráctví a padělání produktů. Tím se ohrožují pracovní místa a vlastně je to riziko i pro spotřebitele. A my bychom nyní měli dohnat ty věci, které jsme dlouho odsouvali. Musíme potírat mafii, která obchoduje s padělenými produkty. V minulém legislativním období jsme měli zprávu z vlastní iniciativy, byl tady i několik legislativních zpráv pro přísnější dohled nad produkty, potírání padělků a měli jsme další koordinační opatření. Ovšem velmi často se tyto věci zasekly na radě a potom už bylo pozdě dohánět eh, realitu. Směrnice o duševním vlastnictví ta a další věci vlastně už jsou zastaralé a pokud jde o padělání a napodobování, tak bych chtěl upozornit, že je potřeba sledovat zcela konkrétní cíle, například ve vztahu k Indii a Číně bychom takto mohli získat určité výhody, pokud budeme jednat a dále je také důležité, abychom se dohodli na mezinárodní úrovni pokud možno v rámci organizace jako VTO, Spojených národů Měli bychom tady mít nějakou dohodu o potírání padělků a je potřeba tady udělat k tomu důležité kroky. Nejde, nejde jenom o text dohody. Teď vlastně jde Teď už vlastně je možné říci buď ano nebo ne. Nemáme žádnou možnost ten text odmítnout a to není dobře. Chtěl bych poukázat na článek 27 dohody, kde jde o potírání piráctví na internetu. A my si tady musíme položit určité eh, procesní otázky nebo eh, také obsahové otázky. Je tady opravdu poskytnuta záruka proti porušování autorských práv? Tady opravdu ty věci musíte provozovat obchodně, abyste vůbec mohl být trestně stíhán. Potom, jakým způsobem eh, se to překrývá s dalšími směrnicemi my v Evropě také máme nejrůznější stanoviska a zájmy a mně osobně teď jde o to, jak přesně je ta akta dohodnuta. Je to nepřiměřené, protože eh, padělání produktů se dostatečně neřeší a autorské právo na internetu není správně ošetřeno. Myslím si, že Evropská unie by si tyto věci měla uvědomovat, měla, mělo by jí být zřejmé, že taková dohoda není uh, vhodná a že Evropský parlament to tady nemůže trpět a nemůže mít postavení pouhého diváka. Musíme provést posouzení dopadu, abychom měli jasný přehled o tom, jak situace vypadá. Musíme mít přehled o ochraně autorských práv Myslím si, že toto není vhodný signál pro občany a to zrovna v období, kdy důvěryhodnost Evropské unie velmi trpí. Myslím si, že poskytovatelé internetu teď nebo ti, kdo poskytují služby, to jsou ti, kteří by měli stíhat a sledovat, zda dochází k nějakému porušení. Uh, a to není vhodné. Ve stávajících pravidlech to tak není. V dosavadním eh, nařízení o autorských právech eh, to není ošetřeno tímto způsobem a nyní to má být přesunuto tedy na sou, soukromou sféru a to je nepřípustné. Otevírá se tady úplně nová kapitola pokud jde o autorská práva. A já si myslím, že my bychom si měli to, peč, to pečlivě rozmyslet, protože to bude mít velké důsledky právě pro znalostní společnost. Je tady mnoho různých otazníků. Já nevím, eh, jak se k tomu vyjádří Evropský soudní dvůr. On musí eh, zanalizovat, zda je to vůbec v souladu se základními právy Evropské unie. Uvidíme, jak to dopadne, ale víme, jak, eh, jaké sdělení vydala komise bylo zdůrazněno, že akta vylepší celosvětová pravidla pro ochranu autorských práv. Mají být vylepšena ehm, i ta pravidla, která už byla přijata v Evropské unii. Samozřejmě internet se velmi rychle vyvíjí, jsou tam novinky a právě na to se akta snaží reagovat. Ovšem, myslím si, že evropské právo nebylo dostatečně zohledněno. Předtím, než se vyjádří Evropský soudní dvůr, tak bychom se k této otázce měli vyjádřit věcně a politicky. To by také možná mohlo ovlivnit i e, rozsudek. Pokud jde o padělání produktů, tak e, bychom se měli e, skontaktovat s těmi zeměmi, které vyrábí nejvíce těchto produktů. Musíme se zaměřit na definici pirátství po internetu a jaké výjimky zde mohou být udělovány například ze sociálních důvodů. To znamená, samozřejmě si myslím, že bychom neměli předjímat rozsudek Evropského soudního dvora, ale přesto bychom měli eh, povznést náš hlas a za Evropský parlament se vyjádřit eh, k těmto věcem, především pokud jde o ten nesprávný postup a o eh, nevhodnou věcnou stránku otázka padělků zde není řešena, mezinárodní uh, soudní rozhodnutí jsou tady ještě více matena, nebo ta situace teď vypadá ještě zmateněji. V dubnu 2007 Evropský parlament eh, se k tomu vyjádřil během prvního čtení v rámci eh, jedné směrnice. A my bychom si tady měli uvědomit, kde dochází ke skutečnému porušování autorských práv. To pravděpodobně není vina jednotlivých uživatelů. Měli bychom zajistit, že dokonce na eh, v některých eh, složitějších oblastech to vše bude dodržováno, aby nebyla porušována základní práva. Musíme vymezit pravomoce mezi justičními orgány a poskytovateli internetu. Je to nebezpečné, je tady nebezpečná snaha změnit eh, pravidla pro internet, spochybňuje to, ohrožuje to naše cíle. My samozřejmě chceme chránit autorská práva, a e, chceme e, chránit tvůrce e, kulturních děl, ovšem akta nenabízí uspokojivé řešení. Evropský parlament už tady v minulých letech odvedl kus práce a Ovšem akta bohužel obsahuje úplně jiná stanoviska, která se nekryjí se stanovisky Evropského parlamentu z minulých let. Hlasí se dalších šest řečníků a nejprve pan Grobičík. Děkuji bardzo, paní převodničonca. E, děkuji, paní předsedkyně. E, chci vás tedy pozdravit a poděkovat za to, že e, si mohu takto poprvé vzít slovo na tomto výboru ITRE. Jsem rád, že mohu hovořit k tomuto tématu, k této dohodě, která je tak eh, kontroverzní v celé řadě členských států. Musím říct, že v této dohodě toho hodně chybí. Eh, paní zpravodajka to také naznačila, hovořila jasně o těch nedostacích. Celý problém má ještě sociální dimenzi, protože je třeba eh, na jedné straně vnímat eh, otázku autorských práv, oddělit ji od eh, otázky přístupu eh, k sítím a k informacím. Toto je z mého hlediska určitou prioritou, protože to má co dočinění se svobodou slova která představuje jednu ze základních hodnot Evropské unie. A zároveň je také mysl, nutno myslet na bezpečnost a budoucnost Unie. Nerespektování této hodnoty eh, by nás mohlo dovést k sociální katastrofě. A to velice rychle. Politici, rada a komise to takto nevnímá, ale veřejnost to cítí velice pregnantně. V tomto ohledu veřejné mínění velmi e, soudržně, integrovaně vystupuje a toto hnutí je e, srovnatelné s hnutími v 90. letech. Já e, představuji zástupce jednoho ze středo- a východoevropských členských států Unie a mohu vás ujistit, že tato sociální reakce je velice důležitá, velice významná a velice soudržná. Eh, když to ještě srovnáme s hnutími v 80. letech, co se týče počtu protestujících. Eh, tato dohoda by skutečně vedla k výrazným omezením svobody slova a eh, mohli bychom tady učinit určitou paralelu s politickými restrikcemi za e, doby komunismu e, či e, paralelou s nerespektováním svobody slova. Tehdy toto porušování svobody e, slova bylo součástí tehdejšího systému. Ten systém nakonec musel padnout, protože e, neodpovídal potřebám e, občanů, kteří v jeho rámci žili. Chci ještě jednou připomenout velice důležitou sociální dimenzi těchto protestů, těchto demonstrací ve společnostech, které poznaly útlak v minulosti a které eh, teď vnímají tuto dohodu jako určitý návrat k těmto omezením. Grazie, la parola signora Trautmann. Děkuji. Paní Trautmann má slovo. Děkuji, paní předsedkyně eh, věci tady byly poměrně jednoznačně a dobře eh, představeny z zpravodajkou a stínovými zpravodaji, kteří hovořili přede mnou. Pár připomínek k textu této dohody. Nejprve bych chtěla položit otázku, velice konkrétní otázku, která se týká konzultace s Evropským soudním dvorem. Pokud je tady neslučitelnost mezi textem dohody akta a e, komunitárním aký, tak se ptám, zdali jsme v situaci, kdy bychom měli měnit komunitární právo, abychom byli v souladu s tímto mezinárodním dokumentem, s touto mezinárodní dohodou. Proto to je důležitá otázka otázka, ona je tady přítomná od samého počátku. A nebo může snad Evropský soud vynést stanovisko, ve kterém by nám eh, řekl, do jaké míry by tato neslučitelnost vlastně omezovala či e, ochraňovala komunitární aky. Vždy je tady určitá otázka odpovědnosti poskytovatelům e, obsahu internetu v našich textech, v našich směrnicích. Ta otázka odpovědnosti byla e, vyřešena. Oni nejsou odpovědní za obsah toho, co se pohybuje v sítích. To Eh, ovšem eh, eh, neznamená, že v textu dohody tento, tato nezodpovědnost není spochybňována. A teď eh, trestní sankce. Je tady eh, zase v aktě eh, možnost trestních sankcí, což by se vztahovalo i na soukromé osoby, které by využívaly i byť nevědomně padělaný materiál. To znamená, že v rámci dohody akta je možno prohledávat osobní zavazadla cestujících, včetně MP3 a počítačů. Jak už teď se zajistit, aby nějaký cestující nebyl e, souzen za to, že má nelegálně stažený obsah na svém e, počítači. Takže tady jsme e, vlastně v situaci, kdy pod záminkou boje proti zneužívání autorského práva se řeší E, otázky spojené s padělanými léky. Generický lék je e, jasným jednoznačným lékem, e, který prostě je uváděn na trh, jeho patent vypršel a tím pádem tady již není možnost autorských práv a přitom stát potřebuje zajistit veřejné zdraví. To ovšem již předpovídá, před, řeší a upravuje Eh, dohoda TRIP, zatímco ACTA vnímá generické léky jako léky padělané. To je samozřejmě velký eh, posun, co se týče právního eh, rámce. Myslím, že všechny tyto body vlastně znamenají, e, že tady vzniká otázka e, e, nerovnováhy. Na jedné straně je to samozřejmě nutná ochrana autorských práv, na druhé straně ochrana, nutná ochrana občanských svobod a naše diskuze v tomto výboru nám umožnila, abychom se tím zabývali, ale ne jasně jsme se vymezili oproti některým bodům tohoto textu a v tom vidím určitou, určitý nedostatek. Je vždy velice komplikované se zabývat problémy, které se e, vztahují k e, celé řadě e, zásadních otázek pro občany, kde se jedná o přístup k lékům, ke svobodě slova, kde se jedná o přístupu k kulturním hodnotám. E, toto nelze vždy řešit pouze sankcemi a to ještě správnými e, vysvětleními, které e, nejsou definovány podle pozitivního práva. Je to určitý, určitý slabý článek. Náš petiční výbor teď dostal petici, která schromáždila více jak 2 miliony 400 tisíc podpisů a já si myslím, že to je počet, který jasně ukazuje, ukazuje, že občané sledují naši práci a že budou bedlivě hlídat, jak se e, Evropský parlament k této věci postaví. Děkuji vám, paní Troutman. E, pan kolega Balčitis. Děkuji vám, paní předsedkyně. Daug prieštaravimų ir visuomenės Eh, máme k dispozici dokumenty, které eh, se staví k tématu tak eh, protikladně ve společnosti. V roce 2010 jsme se jako socialisté stavili úplně jinak k tomuto. Tehdy naše na stanovisko ne, neprošlo a dnes se to zase vrací. Paní zpravodajka, má velké eh, pochybnosti. Eh, už je vyjádřila. Ohledně eh, na některých definic příliš širokých, které by mohly být škodlivé. A hlavní cíl, sice, a sice ochrana autorského práva, by ovšem neměla kvůli tomu, neměl by kvůli tomu být ohrožen. Samozřejmě také jde o zachování konkurenceschopnosti v Evropě. Řada zemí eh, po celém světě, jako je Čína a Indie, eh, se nepřipojila k této dohodě, i když spousta velkých důležitých zemí ano. Takže musíme se bavit o tom, jestli ano nebo ne. Já jsem proto, aby ta dohoda ve stávající podobě nebyla schválena z naší strany a to musíme dát jako výbor jasně najevo. Děkuji. Děkuji vám, paní Badia Ikuše. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říct, že sdílím ty obavy, které tady zmínila paní zpravodajka a další řečníci. S dohodou akta e, máme problémy od samého počátku, alespoň Takový je můj názor, protože tady se vlastně směšují e, spotřební statky s duševním vlastnictvím, s kulturními e, statky a k tomu všemu se nedá přistupovat pouze jedním způsobem e, jistě musíme bojovat proti padělání, proti piráctví, ale když jde o kulturní statky, tak se k tomu musíme postavit jinak než ke spotřebnímu zboží. Podle mého názoru nemáme vlastně na výběr. Je tady pouze jedno řešení. Ostatně výbor INKA se k tomu již takto postavil. Je zapotřebí, aby tento text byl zaslán Evropskému soudnímu dvoru a ten se zamyslel nad tím, zdali to není pošlapávání základních lidských práv a zdali to odpovídá komunitární eh, mu právu. Eh, tento text nemůžeme nijak novelizovat eh, a tady vlastně navrhovat nějakou zprávu, předběžnou zprávu, která by nám umožnila říct, co by podle našeho názoru mělo být obsahem tohoto eh, textu této dohody, tak to mi připadá jako jediná možnost v tuto chvíli a eh, náš výbor by se mohl eh, také zúčastnit vypracování této zprávy, kterou bude mít na starosti případně výbor INTA a vy patrně také všichni víte, že tento čtvrtek čtvrtek v 15 hodin eh, výbor INTA eh, pořádá eh, takový seminář k dohodě akta. Myslím, že by bylo dobré tam zajít a vyslechnout si stanoviska jednotlivých stran. Děkuji. Paní Tykao má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se eh, ráda připojila k názoru kolegů, eh, kteří se eh, domnívají, že akta v té stávající podobě nemůže být přijata. Chci jenom podtrhnout to, co tady již bylo řečeno. Bohužel článek 27 smlouvy v bodu 1 stanovuje určitá opatření, jejichž cílem je zabránit jakémukoliv eh, zneužití. Jsou to taková e, odstrašující opatření, nicméně ta prevence tam není více de, definována a může být tedy vlastně abuzivním způsobem vykládána. A e, v článku 27 bod 4 se říká, že e, určitá strana může příslušným orgánům dát právo poskytovat držiteli práv informace, aby e, byl, dejme tomu, definován držitel určitého účtu. I tento text představuje problém, co se týče dodržování e, práv evropských občanů. Já bych chtěla všem kolegům z našeho výboru připomenout, že když jsme hovořili o telekomunikačním balíčku a věnovali jsme tomu dva roky a půl, tak jsme dospěli potom do fáze mediace a vlastně e, ta hlavní diskuze, ten hlavní problém se týkal lidských práv, práv občanů. Parlament trval na tom, aby práva občanů byla respektována. A Parlament eh, trval na tom, aby nedošlo k přerušení poskytování služeb eh, eh, a aby byla dodržována lidská práva. Ještě jednou, prevence tady není definována a za druhé orgán může nějakému poskytovateli e, uložit, aby poskytl informace tak, aby mohl být určitý předplatitel služeb identifikován. A to je v rozporu se stávajícím e, komunitárním právem a je to něco, co ohrožuje práva evropských občanů. Ještě bych vás chtěla upozornit na článek 14 bod 2. V tomto článku se hovoří o tom, že e, určitá strana může vyjmout e, ne e, velké množství nekomerční, zboží nekomerčního charakteru, které nalez, bude v, dal, v nějakém zavazadle cestujícího, ale může je také Eh, buď vyčlenit, anebo nevyčlenit. Všechno závisí na eh, rozhodnutí daného orgánu, takže to může vést k určitému zneužívání. Může se tím vlastně dospět k tomu, že budou častěji kontrolována zavazadla cestujících na letištích, na nádražích, aby bylo zjištěno, zdali v těchto zavazadlech nejsou eh, určité nekomerční typy zboží a zboží, ve kterých, ze kterých by bylo patrno, že došlo k pod nedodržování autorského práva. 24. listopadu 2010 Evropský parlament eh, od, eh, eh, schválil několik usnesení a frakce socialistů a demokratů, frakce ALDE, frakce GUE a Zelení eh, schválili rezoluci, ve které vyjadřují své obavy, co se týče jednání kolem dohody akta a žádali, aby tento text byl eh, projednán, aby byla respektována práva občanů. Bohužel toto usnesení vlastně nebylo přijato, eh, byla pak přijata jiná rezoluce, bylo to usnesení předložené EPP, které prosazuje akta a je uvedena v úvodu. E, akta je podepsána komisí a členskými státy. Některé členské státy tuto dohodu podepsaly a já bych chtěla položit e, právníkům následující otázku. Řekněme, že tato dohoda bude odmítnuta Evropským parlamentem. Co se pak stane s, členský, e, s právy občanů evropských členských států v zemích, které podepsaly tuto dohodu? Musíme samozřejmě také také zohlednit tu situaci, že tady není pouze petice, může také dojít k občanské iniciativě eh, spojené s eh, dohodou akta do budoucna. Já myslím, že bychom měli hlasovat proti dohodě akta a to neznamená, že nerespektujeme autorské právo. Evropská unie má k dispozici komunitární aky, které se vztahuje k respektování autorského práva, ale chceme lepší dohodu, spravedlivější k evropským evropským občanům. Pan Kelly. Děkuji, paní předsedkyně. Je tady jasný trend eh, k v tom, co říkají řečníci, je, že nejsou příliš eh, spokojeni s tím, co bylo navrženo a zpravodajka, eh, zpravodaj to poměrně dobře schrnul. Já si myslím, že teď máme příliš velké soustvo a e, lidé jsou velice nespokojeni a jsou proti tomu. Pokud se na to ovšem podíváte objektivně, tak všichni by byli při, pro, e, kdyby e, se bojovalo proti padělání. Tady je to velice drahé pro Evropskou unii, asi miliardu každý rok. A v posledních letech se to zhoršuje a bude to i pokračovat, takže možná, že bychom eh, se měli zaměřit na poněkud užší aktu, která by se zabývala hlavními otázkami, tam, kde dochází k trestným činům a piráctví a měli bychom samozřejmě zahnout i země jako Indie nebo Čína a také USA a měli bychom se snažit eh, pokryt alespoň tyto oblasti, protože v tuto chvíli je mnoho lidí, kteří jsou znepokojeni svobodou internetu, eh, zákony o ochraně údajů a jak tady bylo řečeno, eh, ta diskuze se vlastně odvádí od toho, na co by se měla zaměřit. A zaměřit by se měla na omezování padělání produktů, a e, zlepšit tu situaci v příštích letech. E, to, co tady e, říkala jedna kolegyně o soudním dvoru, nad tím bychom se měli zamyslet, ale určitě budeme potřebovat něco, co bude efektivní a potřebujeme to rychle. Potřebujeme lidi, kteří si budou přát ty věci změnit a mm, nechceme Eh, vlastně je popusovat tím, že se tady máme příliš širokou dohodu. Eh, myslím si, že v tuto chvíli bychom se měli eh, spíše zaměřit na konkrétnější věci a trochu to soužit. Děkuji a slovo má pan Kaspary. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, téma akta mě velice trápí, nebo se jim velmi zabývám. Můj kolega už hovořil o tom, že je to velice důležité. Eh, kolega říkal, jaké velké problémy tady máme v oblasti padělaných produktů. A na druhé straně už na počátku naší parlamentní diskuze ve veřejnosti už eh, oprávněně se tady oby, ozývaly určité strachy a obavy, ale zároveň tady byly také eh, záměrné hlasy, které šířily paniku, a musím říci, že jsem rozhořčen, když vidím, jak někteří kolegové i zde v parlamentu přispívají k tomu, že e, ta veřejná nálada je e, čím dál tím e, rozbouřenější. Jaká je realita? My v Evropském parlamentu se zabýváme legislativou, to znamená, že pokud tato dohoda nebude většinově odhlasována v Evropském parlamentu, tak nebude moci být realizována nikde v Evropě. Je úplně jedno, jestli nějaká země eh, aktu podepsala nebo ne. Pokud Evropský parlament aktu odmítne, tak uplatňována nebude. A já bych chtěl, abychom si uvědomovali, jaká zodpovědnost to je, protože to znamená, že Eh, nemůžeme už na začátku celého procesu mít názor, že, že aktu odmítneme. Máme mnohem větší zodpovědnost u této mezinárodní eh, dohody, než to bylo eh, před dvěmi lety před uzavřením Lisabonské smlouvy. Před dvěmi lety jsme to mohli mít poměrně jednoduché, mohli jsme říci, to a to se nám nelíbí a my jako Evropský parlament vyzýváme Evropskou komisi a radu, aby se chovala tak a, ne, a onak a nepřijala dohodu ale oni ji mohli přijmout, když chtěli. Ovšem, teď máme větší zodpovědnost, díky Lisabonské smlouvě musíme se podle toho také zodpovědně chovat a musíme aktu pečlivě proskoumat. U nás eh, ve frakci EPP eh, nám nikdo nemusí vysvětlovat, co to znamená svoboda na internetu. Máme mnoho kolegů, kteří kvůli potlačení eh, vyjádření svobodného, svobodného vyjádření mínění Eh, vlastně již eh, před ehm, pádem železné opony a před ehm, eh, tedy během komunistického režimu byli pronásledováni a byli třeba i vězněni, takže my vždy budeme pro svobodu vyjádření na internetu, ale faktem také je, že několik desítek tisíců pracovních míst kvůli padělkům je rušeno anebo ani nevznikají a kvůli špatným eh, automobilovým součástkám třeba dochází, k nehodám a lidé umírají a v jedné zemi Evropské unie už 70% procent součástek eh, určitého automobilu nejsou originálem, ale padělaným produktem a lidé potom přichází o život a tím pádem nemůžeme zavírat oči před tímto skutečným problémem. Tady nejde pouze o svobodu na internetu, jde také o lidské životy, o náhradní díly do automobilů a ne, nebo dokonce i do letadel, náhradní díly do letadel. Eh, tam je také už mnoho eh, těchto náhradních dílů paděláno, takže jde skutečně o lidské životy a musíme se tím vážně zabývat. Během eh, vyjednávání, a to jsme jako EPP říkali už celou dobu, nám jde o to, že chceme, aby některé věci aktuálně nebyly, o to se postaráme a dohoda, ve které je tolik eh, klíčových eh, ustanovení, má vůbec ještě smysl? Musíme eh, se na to zaměřit. S tím, co je tam dáno závazně, tak to se nám nelíbí, protože samozřejmě nechceme, aby občané se svými laptopy velmi snadno se dostali do problému tím, že něco porušili. V těch zemích, kde jsou některé věci legálně přípustné, tam může docházet k určitým věcem, ale v Evropě to může být zcela jinak. Já bych si přál, abychom se zamysleli eh, nad srovnáním s jinými dohodami. Podle mého názoru je problém, že se to nevztahuje na Indii a na Čínu, protože odkud přichází většina padělaných produktů, je to z Číny a z Indie a oni se do toho nezapojují. Ale eh, když budeme eh, podle tohoto mota postupovat, my jsme to zažili v rámci VTO, tam jsme se snažili některé věci prosadit v rámci VIPO také a to jsou země, eh, které ovšem chtě, vydělávají veliké peníze těmi padělky a ty bránili těmto eh, mezinárodním dohodám. A teď tady máme koalici, koalici těch, kteří mají dobrou vůli a ti, kteří to nejvíce porušují, ti se do toho zapojit samozřejmě nechtějí. Ale pokud se podíváme i na dohodu eh, o klimatických změnách, tak mě by zajímalo, jak je to tady s těmi opatřeními? Zamýšlíme se nad, nad tím, protože američané a také Čína se na tom účastnit nech, podílet nechtějí, ale my to přesto i nadále prosazujeme. Uh, přesto, že ti, kteří nejvíce poškozují životní prostředí, se do toho nezapojují, ale všichni si myslí, že my pokračovat musíme. A u akty bychom tady měli postupovat stejným způsobem. Měli bychom se do toho pustit. Eh, myšlenku pana Davida Martina udělat eh, dosavadní zprávu eh, považuji za velmi dobrou. Měli bychom se zamyslet nad těmi věcmi, které jsou pro nás opravdu kritické, kde chceme záruky komise, kde očekáváme záruky od členských států. Myslím si, že eh, mm, není možné eh, připojit se k té eh, stížnosti Evropského soudního dvora. Myslím si, že bychom tady měli sami vypracovat konkrétní podklady pro soudní dvůr, abychom upozornili na ty oblasti, kde vidíme určité znepokojení a měli bychom dát jasné zadání Evropskému soudního dvora protože kdyby některé ty kritické body byly faktické, kdyby to tak opravdu bylo, tak bych byl také proti akta. Ale v tuto chvíli od samého počátku nemůžeme dohodu akta odmítnout a zahodit. Musíme se jí opravdu důkladně zabývat a zvažovat. Děkuji. Slovo má komise. Máte slovo. No, dobrý den, paní předsedkyně. Pan eh, Valory, jsem tady za komisi. Chtěl bych poděkovat za tuto příležitost. Jsem velmi rád, že můžeme vystoupit eh, s vysvětlením k dohodě akta pokud jde o komisi, tak cílem akta je především vylepšit právní normy, které se týkají dodržování um, autorských práv. Je to velice důležité. Musíme to pochopit, protože nejde o to, abychom vylepšili nebo e, zvětšili ochranu autorských práv jako takových. Jde o to, abychom zlepšili přístup ke spravedlnosti, aby byla lépe hájena práva e, držitelů e, autorských práv. Tyto eh, normy pro dodržování autorských práv už existují v Evropské unii, eh, v legislativních souborech Evropské unie a cíl dohody akta je rozšířit tyto normy také na mezinárodní eh, úroveň tedy aby to bylo mnohostrané. Akta na současných eh, evropských předpisech nic nezmění, ale je důležitá pro Evropskou unii, je eh, důležitá pro eh, její obchod. V posledních týdnech postup ratifikace dohody akta vedl k četným diskuzím, vyvolal různé demonstrace, celé Evropské unii a komise naprosto chápe veškerou kritiku, veškeré diskuze, které probíhají a e, chápeme e, také e, obavy, které byly vyřčeny některými stranami v tomto ohledu. A z tohoto důvodu se komise rozhodla předložit Evropskému soudnímu dvoru eh, některé věci, které se týkají základních práv. Jde o vyváženost ochrany autorských práv a základních práv. A komise považuje za velice důležité, aby diskuze o dohodě akta probíhala eh, vyváženým a klidným způsobem a aby nebyla narušována tím vším, co jsme tady slyšeli, nejrůznějšími dezinformacemi eh, ve vztahu k autorským právům, protože autorská práva akta nijak nezmění. Diskuze o významu autorských práv je samozřejmě velice důležitá, ale netýká se přímo akty. Nesouvisí to s tím, protože dohoda akta se týká přístupu ke spravedlnosti a nic více. a přístup ke spravedlnosti by měl být možný pro eh, držitele práv, ať už eh, v reálné hm, ekonomice pro eh, výrobce fyzických produktů, ale také pro držitele autorských práv, autorských děl, která jsou dostupná na internetu. Ovšem, akta se nezaměřuje na spochybnění autorských práv, o to neusiluje. Nejde o eh, obchodování eh, nebo výměnu děl na internetu a to je velice důležité si uvědomit. Tak jak již komise zdůraznila, je velice důležité vést eh, vyváženou diskuzi a to, že jsme se obrátili na soudní dvůr s touto dohodou a s otázkou, zda dohoda akta je v souladu se základními právy, umožní všem stranám, Evropskému parlamentu, různým dalším um, stranám, které jsou zapojeny do legislativního postupu, diskutovat dnes je to první příležitost k této diskuzi a příští čtvrtek komisař de Gucht přijde do výboru INTA a bude diskutovat o dohodě akta, o veškeré této problematice, o všech těch věcech, které zde zazněly dnes odpoledne. A později v dalších týdnech bude diskuze pokračovat a komise by si přála se do diskuze zapojit, tak jak to jen bude možné. A nyní uh, konkrétnější odpovědi na ty věci, které tady dnes odpoledne zazněly. Komise bych chtěla připomenout, že akta je mezinárodní dohodou, která nabízí rámec, právní rámec mezinárodní a tím pádem eh, stranám, které se účastní toho rámce, nabízí akta různé alternativy, různé možnosti. A tedy jde konkrétněji o definování toho, jaké alternativy jsou žádoucí pro interní Eh, legislativu. Pokud jde o Evropskou unii, tak eh, už vlastně ten rámec máme předdefinovaný, už existuje. Máme tady směrnici IPRED eh, z roku 2004, také je tady směrnice o elektronickém obchodu, která definuje aktivity na internetu. Jde také o směrnici o duševních právech z roku 2001 a právní rámec ve kterém se akta bude eh, pohybovat, už existuje a akta ho nijak nezmění. Akta eh, ani nepočítá s nějakým eh, vypnutím internetu nebo omezením internetu. se zrušením připojení nebo s soukromou policií nebo tedy policií, která by sledovala nejrůznější věci. Zkrátka jde o větší koordinaci mezi aktéry na internetu a to už je zakotveno v evropské legislativě v článku 16 směrnice o elektronickém obchodování nebo v článku 17 směrnice o prosazování eh, těchto záležitostí, eh, kde eh, se počítá s určitým kodexem pro zúčastněné strany a v některých eh, momentech zaznělo, že by to eh, vše končilo nějakým policejním dohledem, ale tak to není. Akta vychází tedy z už již existující mezinárodní dohody eh, z roku 94 a členské státy v rámci OMC e, se rozhodli vylepšit tyto normy tím, že přijmou novou dohodu a tou dohodou je akta. Děkuji. Eh, Děkuji zástupci komise. Eh, kolegyně Anders Dotter. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala kolegyním a kolegům za příspěvky během diskuze. Chtěla bych eh, poděkovat za všechny velice zajímavé připomínky, které se týkají například eh, autorských práv, situace na internetu, také jste hovořili o celé řadě dalších věcí, které jsou zajímavé a důležité v oblasti autorských práv. A já jsem tak trochu doufala, že nám komise pomůže trochu víc a že nám třeba řekne, jak to vypadá ze studií a citlivými eh, případy eh, v souvislosti eh, s tímto novým Eh, textem. Nevím, jestli jste třeba v komisi uvažovali na otázce dopadů této dohody na neutralitu sítí. A také bych chtěla vědět, eh, jak to vypadá s principem rovnosti eh, Eh, při eh, transferu různých citlivých eh, údajů. Každopádně se k tomu jistě ještě vrátíme během jara a komise se při té další příležitosti snad vysloví konkrétněji. Předsedkyně, děkuji. A ještě dřív, než přejdeme k poslednímu bodu na pořadu jednání, který se týká takzvaných project bonds, chtěla bych vědět, to znamená obecných pravidel pro poskytování finanční pomoci, e, chci říct, že došlo k některým změnám v časovém harmonogramu. E, tyto změny vám budou sděleny. E, bylo také rozhodnuto, jak to bude s delegací 20. března bude e, slyšení o horizontu 2020. To veřejné slyšení bude trvat celý den 20. března a bylo ještě také rozhodnuto, že 8. května bude zorganizováno slyšení malým a středním podnikům e, pak máme vlastně společný časový eh, plán na, řádě, na základě článku 51 s výborem trans eh, je tady otázka gender mainstreaming. Eh, byli jsme označeni jako příslušný výbor a GUE bude mít na starosti výzkum v oblasti ITER a e, pro zprávu a stanovisko to bude frakce EPP. E, jedná se tam o e, koncesní smlouvy a o nařízení o ochraně při náhradách. Takže asi tolik k informacím, které jsem vám chtěla ještě poskytnout a teď se již budeme zabývat posledním bodem na pořadu jednání, bodem 19 Spravodajem je kolega Langen a kolega Piper ho nahradí pro tentokrát. Já vielen Dank, Frau Děkuji, paní předsedkyně. Jedná se o zprávu rozpočtového výboru k projektovým eh, investicím a našemu stanovisku k tomuto. Pan eh, Lange mě poprosil, abych eh, k tomuto se vyjádřil o služební cestě a já to tady udělám velice stručně za něj. Máme eh, projektové, eh, tedy eh, projektové půjčky pro Evropu 2020 a chceme tedy zkoušet různé jiné instrumenty. Máme na to asi 250 milionů eur. Je to na sítě TEN, na informační a širokopásmové projekty. některé ty projektové úvěry. A do těch by se tedy měly dát eh, konkrétní peníze. V zásadě jsme pro tento nový instrument, ovšem eh, zdá se, že ten příslušný eh, návrh je tak, má určité mezery, protože by se tím mohl financovat i projekt, který by se financoval tak jako tak, který nevytváří eh, evropskými nástroji eh, evropskou přidanou hodnotu. A nápadné eh, také jsou ty kontrolní povinnosti pro Evropský parlament, které jsou nastavené velice slabě. My si myslíme, že tento instrument by neměl nabrat žádnou vlastní dynamiku, tak aby to parlament už nebyl vlastně schopen vůbec zkontrolovat. Takže je to poměrně pilotní záležitost a je tedy třeba, abych, abychom eh, jako parlament nepodporovali podnikání, které by se tak jako tak eh, realizovalo. A to v zásadě k tomu eh, pan Flangen chtěl říci. A já jsem to přednesl jeho jménem. Děkuji. Děkuji. Pane Pípře, chtěl by si k tomu ještě vzít někdo slovo? Pan Kreuzmann. Mikrofon, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, já to také řeknu stručně. Co říká kolega, nebo navrhuje kolega Langen, podporujeme za A. Je třeba zkoumat, jestli ty projekty sami se zaplatí. Za B, abychom, jak říká pan Píper, nepodporovali projekty, které eh, už byly dříveně na pořadu. Spíše jde o evropskou přenou hodnotu a je řada projektů, které bychom opravdu mohli eh, financovat. A mohli bychom také dosáhnout pákového efektu. Protože bychom mohli mobilizovat soukromý kapitál v určitých oblastech. A projekty, které budou třeba v nadcházejících letech, no, zamyslete se nad infrastrukturou v elektroenergetice nebo eh, v eh, zásobování plynem. Je prostě řada projektů, kde ještě nemáme ukončený vnitřní trh v Evropě, kde můžeme vytvořit eh, těmito projekty, projektovými obligacemi nebo bůjčkami růst a proto bychom to podpořili, to, co máme teď na stole. Děkuji a teď má slovo pan Kelly. Děkuji. Jsem velice rád, že konečně eh, se dosahuje nějakého pokroku eh, v jedné z těch myšlenek, eh, které která už tady v koluje několik let Evropskou unii. Že konečně můžeme zde přispět na evropské úrovni a můžeme začít řešit finanční situaci. A díky tomu může být eh, sjednocenější a konkurenceschopnější a ty eh, projektové úvěry nebo eh, obligace můžou být, nás komu můžou přiblížit. Pro, Marko tady hovořil o tom, že by bylo možné to zaměřit na širokopásmové projekty, infrastrukturu elektřiny, pro elektřinu, plyn, ať už pro cokoliv, Mělo by to být zaměřeno na eh, dosažení cílu 2020, protože eh, to je náš základní cíl. A pokud se nám podaří eh, naplňo, spoj, spojit naplňování těchto cílů s vytvořením nového instrumentu, tak tím položíme nový základ a, je, a můžeme z toho mít radost. A bude to velmi užitečné. Pokud to bude prostě jenom takové ty obyčejné věci a nebude to žádný přínos, tak eh, to nebude mít úspěch. Takže pilotní projekty, strategie 2020, hlavní infrastruktura a podobně, to eh, je eh, velice užitečné. Snažme se to naplnit. Děkuji panu Kelimu. Není-li dalších řečníků, tak má slovo komise komise nechce se ani vyjádřit, ale paní Hercog ano. Prosím. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, ale mm, probírali jsme to tež na rozpočtovém výboru a já jsem chtěla být uh, i u této rozpravy na rozpočtovém výboru, protože je docela zajímavé, jak eh, se ta zpráva vyvíjí, sledovat tedy na dalších výborech. Já si myslím, že eh, je zajímavé, že eh, různé výbory se k tomu staví různě. Na dvou eh, příslušných výborech máme kolegové, mám, jsou zpravodají kolegové z EPP a staví se k tomu úplně jinak. Pan Kančan, pan Kančan chce ještě radikálnější řešení euroobligací a mm, já a Mám tady pocit, že kdybychom eh, z toho udělali něco složitějšího, tak bychom mohli ohrozit úspěch pilotních projektů, ale pamatujte, máme jenom 18 měsíců do začátku roku eh, eh, víceletého finančního rámce v roce 2014, takže za tu dobu musíme udělat všechno, aby ty pilotní projekty bylo možné spustit a abychom se z toho něco naučili. Takže musíme se na to velmi dobře koncentrovat pokud máme za tak krátkou dobu dosáhnout úspěchu s eh, úplně novým prostředkem. Proto tedy eh, předložíme nějaké pozměňovací návrhy ke zprávě pana Langera, třeba s nechápeme pozměňovací návrh 2, kde on chce snížit nebo omezit ty eh, úvěry jenom na infrastrukturu, zatímco na obnovitelné energie nebo decentralizované energetické systémy tam by to eh, zase nechal. Nebo tam bychom to nechali. Proč on to chce dělat jenom na, na toto? Já si myslím, že dlouhodobě to musí eh, zůstat otevřené, protože to bude jeden z velmi důležitých nástrojů, které, které uh, budeme potřebovat. Takže s tím máme problém, s tímto pozměňovacím návrhem. Se zpravodajem souhlasíme že v tom, že tento nástroj je nic nenahrazuje. Nenahrazuje eh, příspěvky členských států nebo evropského rozpočtu. Ani to, co už tedy je, ale má pomáhat eh, komerčně neživota plným projektům. A kolegové, mm, my víme mnohem lépe než kolegové na um, rozpočtovém výboru. Musíme si upřímně říci, ať jsme zkusili cokoliv za posledních 6-7 let, co já jsem tady v parlamentu, k eh, rozšíření modernizace infrastruktury po celé Evropě, tak to prostě nefungovalo. Pamatujte například na eh, energetické technologie, na ten plán strategický. Pokud nebudeme modernizovat svoji energetickou infrastrukturu a telekomunikační infrastrukturu, tak za 20 let příští generace bude mít zásadní problém. Takže jde o příliš mnoho na to, abychom nebyli úspěšní v této oblasti. A na to se tedy musíme zaměřit. Jsem si úplně eh, jistá, že eh, přijme s takovým řešením, které nám eh, pomůže podpořit takové prvotní projekty a naučit se jak to funguje. Ale nejenom v eh, infrastruktuře, ale i jinde v eh, elektrice a telekomunikacích. Tolik jsme k tomu tedy chtěli říci. A určitě tady eh, ještě přijdeme s nějakými dalšími pozměňovacími návrhy a doufám, že pan zpravodaj se k tomu staví stejně jako my k této věci. Dobrá. Takže uh, už Nikdo eh, si nežádá slovo, komise nebude vystupovat, možná pan Píper by k tomu ještě něco řekl. Já věřím, že eh, podnět kolegyně Hercog budeme schopni eh, zahrnout, že se to nebude zaměřovat jenom na infrastrukturu, ale na energetiku obecně, ale za předpokladu, že to bude mít opravdu pilotní povahu, že to bude vytvářet evropskou přidanou hodnotu, bude to něco, extra, tak potom eh, se na to budeme schopni shodnout. Děkuji kolegovi Píperovi a teď lohuta pro pozměňovací návrhy 5. března 2012. A tím jsme vyčerpali uh, náš pořad jednání. Naše příští zasedání bude 19. až 21. března zde v Bruselu. Děkuji vám a pěkný večer.